Okay, members, if you'd, uh... Takže prosím, klid, posaďte se a uvidíme, zda jsou všichni přítomní, zda všichni máte hlasovací seznamy. A nejprve tedy přijetí pořadu jednání. To budeme považovat za přijaté. Pak tady máme sdělení předsedkyně, to se týká ekonomického dialogu, což znamená dialog s ministry financí. Zítra proběhne dialog s španělským ministrem financí, panem de Quindosem, který přijde sem. Francie 13. 20. ledna 13. Eh, ledna to bylo odloženo po druhé, 3 eh, na 13. února. Mezitím sekretariát Ekon byl informován, že vzhledem k další nepředvídatelné události Pierre Moskoviči, francouzský ministr financí, nebude na jednání Ekon 13. února. Takže to je po třetí, co ekonomický dialog byl odložen. Já jsem žádala ministra, aby to eh, přesunul. Eh, já nemohu ministra donutit, aby přišel, ale tři odklady eh, to vyvolá špatný dojem. Vypadá to jako, že má co skrývat a nevyvolává to důvěru. Já chápu vládní priority, ale domnívám se, že ekonomický dialog je e, užitečný mechanismus, jak zjistil mnoho ministrů, e, vysvětlení problémů a mm, nutně nenarazí na nepřátelské prostředí a myslím, že jim to může pomoci. Co se týče Lucemburska, musím vás informovat, že tady byly také stržení vzhledem ke změně vlády po jmenování v prosinci pana Pierre jako nového ministra financí. Doufám, že to tedy se podaří zorganizovat v brzké době. Portugalsko tady také byly určité problémy zase související se změnou ministru. Mm, v současnosti Econ se sešel s novým ministrem v Lisabonu v souvislosti se zprávou o trojce. Takže já to otevřu s koordinátory, zda to stále chtějí, chtějí tedy vést ekonomický dialog vzhledem k práci mm, textu trojky. Obecně je důležité, aby všechny nástroje, které byly přijaty v rámci Sixpacku, Tupacku, mm, se efektivně využívaly pro e, zlepšení demokratické diskuse v Evropě nemůžeme, stěží můžeme trvat na zprávách tedy trojky, pokud nejsme schopni prosadit své pravomoci, které vyplývají ze sixpacku a twopacku. I když to je někdy uh, trošku nepohodlné, tak ekonomický dialog by měl probíhat. Já jsem řekl, často je to užitečné, často velmi zajímavé, napínavé, jako v případě maltéské, maltského ministra financí, který má určité informace o tom, jak my chceme v tomto, jak my v tomto výboru pracujeme. To mi přišlo skutečně zajímavé. Teď přejdeme k hlasování o zprávě mm, Andrej Švába. Eh, Andrej Švába. Děláme tedy Jean-Paul, prosím. Jenom drobné technické oznámení žádám kolegy z PPP, aby následovali Andrese Švábe ve svém jednání. Andreas je tedy určující pro dávání signálu, takže prosím, abyste ho sledovali. Okay, thank you very much. EPP Andreas is over. An, děkuji. Uh, and let's do a test vote. Would everybody like to press? Tedy testovat, budeme, uh, no, testujeme hlasovací systém. Prosím, zmačkněte tlačítka, chybí nějaké karty. Uh, Uh, Vánč nemá kartu. O jedno víc EPP. O dva víc. Váš, může vám někdo poslat kartu? V tom případě musíme spočítat e, socialisty. Můžou socialisté zvednout ruku, abychom viděli, kolik vás je? Socialisté mají 13, což není tedy Víc, takže ještě Permaš jdu další. Takže především eh, návrh 99, kdo je pro, přijato 100, pro, proti. Tensions that's rejected. To 101, kdo je pro, proti Přijato 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Hm. Věříme. 26 proti 19 pro, takže zamítnuto. Kompromis A, kde je pro? proti, zdrželi přijato. 105. Kdo je pro? Ti. Přijato 18. Padá kompromis R. Kdo je pro? Proti. Zdrželi. Ověříme kompromis CR. ještě jeden tedy prohlasovali všichni zamítnuto. Teď musíme hlasovat o pozměňujících návrhů. 136, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, Můžeme ověřit 137, prosím, myslím, že to bylo stejné. Hlasovali všichni, takže ještě jeden. Takže 23, 23, to znamená, to padá. 138, mm, ne pro, proti, mm, že to je, myslím, stejné. Um, um, 139, kde pro, proti, drželi zamítnuto, 140 pro, proti, drželi zamítnuto, 141 pro, proti, zamítnuto 142 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Takže 117, 119 až 122 tam bude uh, mít přednost hlasování o definicích. 106, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 107, kdo je pro? Proti? Uh, to je, myslím, stejné. Končím hlasování, ještě jeden pro. Ehm, zamítnuto. 108, kdo je pro? Proti? Želi zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 109 pro, proti Zamítnuto 110 pro, proti, zamítnuto 114 pro, No, přijato. Takže vidíte, že nejsem podjata. 14 pro. proti, um, přijato. definice, eh, pokud je tam ta definice, tak to má přednost. Zbytku eh, hlasujeme 111. Kdo je pro? Proti? Drželi? Um, ehm, to ověříme. Hlasovali všichni. 22 pro, 24 proti, zamítnuto. 113, kde pro, proti, zdrželi zamítnuto, 115, kde pro, proti, drželi to je jiné číslo, věříme. To padá, protože to je 23, 23. Um, to padá. 116, kde je pro? Proti. To je, myslím, zamítnuto vzhledem rozdílům. Ehm, um, IMKO 20, kdo je pro, proti, to 123, kdo je pro, proti, přijato. Nebudeme hlasovat o článku 4. Eh, takže 126 je pro, proti. Tam budeme muset ověřit 126. Hlasovali všichni. 127, eh, kdo je pro. Mm, mm, přijato. 22 jde pro, proti, no, zamítnuto. Eh, kompromis B jde pro, proti, eh, přijato 123 jde pro, proti, 133. Věříme. Přijato. E, teď přejdeme k 25. Kdo je pro? Proti? Přijato 26. Kdo je pro? Ti přijato 135. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto Kompromis. C. Takže především je tady ústní pozměňovací nám AD a zelených, takže nejprve budeme hlasovat o textu včetně toho ústního pozměňovacího návrhu. Pokud to padne, tak to budeme hlasovat bez toho, včetně vašeho pozměňovací návrhu. Kdo je pro? Proti? zdrželi. To budeme muset um, elektronicky. Hlasovali všichni, takže to je úplně zamítnuto. Teď přejdeme na um, Dělené hlasování, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, to CA Je to na stránce 11 CA. Kdo je pro? Proti? Eh, to ověříme kompromis CA. To je zamítnuto. Teď přejdeme k kompromisu CB. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Jury 23, kdo je pro, proti, zamítnuto. 45, pro, proti, mm, to je, myslím, přijato, ověříme 45. Ano, to je přijato. že přejdeme na 46, eh, kdo je pro. 46, kdo je pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. 177, kdo je pro. Proti. Tak to ověříme 177. Takže to je 24, 22. 178, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 47 pro, proti, zamítnuto, 179 pro, proti, zdrželi, to je zamítnuto. 32 pro, proti, to věříme 132, imko. Hlasovali všichni 23, 23, takže to padá. 180. Pro, proti, Čili to ověříme. Máme tady zajímavé kombinace. Budeme ještě hlasovat. Takže to zase padá 23, 23, 181, kde je pro, proti, zdrželi, myslím, že to padá, ale ověříme. Takže 23, 23, takže to padá. Imko 33 pro, proti zdrželi. Zase to je na hraně. Věříme. Dvacet dva, takže to je mm, schváleno. 182, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Prověřím 182. Schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se. Ono to stejně odpadá. Ne, dobrá, takže 183 prověříme. Neboť tady byl rozdíl. Ano, zamítnuto. 48. Aha, to může odpadat. Takže 49. Pro, proti. Zdrželi se schváleno. Jury 28 pro, proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis D, tři části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno podivná kombinace. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Prověříme třetí část. Pokud chcete i druhou, můžu. Ještě jeden. Třetí část. Takže ověříme i tu druhou část. Ještě jeden. Všichni hlasovali. Zamítá se zdá se. Takže nakonec pouze první část kompromisu D je schválena. Měli bychom hlasovat o něčem dalším? Ne. Kompromis E. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, prověříme 55. Zamítá se 198, 198 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 198. 22.22, takže to padá. 199. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní se dostáváme ke kompromisu F. Nejprve ústní pozměňovací návrh pro, proti, prověříme. To je jiná kombinace hlasů. Schváleno. E, dvě části. Potřebujeme stále e, to hlasování na dvě části s tím návrhem zelených protože jsme změnili tu část s passing on. Takže možná nepotřebujeme toto eh, hlasování. Dobrá, takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu 58, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Zamítá se kompromis G, kde pro, proti, kdo se zdržel? Mohu to ověřit. Kompromis G. Dvacet dvacet tři. Takže to padá. 205 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. 206 pro, proč by to mělo odpadat? můj mozek prostě nechápe, jak odpadnutí jednoho od pozměňovacího návrhu může způsobit, že odpadne další. To už přece jsme jednou měli. No, dobrá to není relevantní. Dobrá, je to, možná je to jiné, člověk nikdy neví, takže 206 pro, proti, kdo se zdržel, já to prověřím. Ještě jeden hlas. Schváleno velkou většinou. 207. Je pro. Proti? Kdo se zdržel? Prověříme 207. Omlouvám se. Ale hlasujeme mnoha, v mnoha různých konstelacích, takže ještě dva. Konec. 23, 23. Jestliže je pervanč proti, takže se zamítá. 59 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 23, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 28, pardon, 208 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 209 se stahuje. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 212 pro, proti, prověříme 212. Všichni hlasovali. Ještě jeden. Konec hlasování. Zamítá se. 61. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 213 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 41 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se. Mohu to prověřit, že myslím, že zamítnu to, ale byla to jiná kombinace. Zamítá se. Takže ano, to na začátku jste řekla, že je příliš mnoho členů EPP. Jaká je situace teď? Zamítá se, uzavřeme hlasování. Ano, máme tu takové poselství, když je příliš mnoho zapojených kartiček, tak se nám tu objeví signál. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I pro, proti, schváleno. Kompromis J pro, proti, zdrželi se. Pardon, pardon, ještě jednou. První část eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme druhou část. Myslím, že schváleno. Pozměňovací návrh 226, kde pro proti, zdrželi se schváleno. 227, Imko 45 pro, proti. Mohu to prověřit. Zamítá se. 228. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. 229. Pro? Proti, zdrželi se? Schváleno. 66. Pro? Proti, zdrželi se? Zamítá se. 67. Pro? Proti, zdrželi se? Prověříme, myslím, že to bylo schváleno. ještě jeden. Uzavírám hlasování. Schváleno IMKO 1 pro. IMKO 1 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali. Zamítá se. 68 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 68. Myslím, že to také padá. Člověk ale nikdy neví jistě. Takže o jeden hlas. Imko 2 pro proti, zdrželi se, zamítá se. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověřím 71. Všichni hlasovali 26 27 proti, 72 pro, proti, zdrželi se. Prověřím 72. 72. Zamítá se. Takže IMCO 3 pro proti, zdrželi se, zamítá se. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme. Dva. Ještě dva mají hlasovat. Uzavírám hlasování. 26 proti, zaž zamítá. 73. Pane Švapano. Pokud, vzhledem tomu, že ke G to bylo tak těsně 23-23 a pak se to změnilo, když paní SA mohla hlasovat znovu, můžeme to ještě zopakovat, aby bylo jasné, že to opravdu bylo 23-23? Já se omlouvám, ale to bylo podle tehdejší situace v sálu. Nemůžeme eh, to měnit, když někdo přijde. To prostě nejde. Tím bychom mohli hlasovat vždycky o čemkoliv znovu, když někdo přijde do sálu. Stále jsme byli v rámci hlasování o kompromisu. Někdo by, někdo eh, řekl, jak to dopadlo, já jsem řekl že se k tomu vrátím. To je, ano, jistě, udělám, můžeme udělat, když jsme pořád ještě u toho hlasování, ještě to není rozhodnuté, jak to můžeme ověřit, ale ne potom dodatečně. Když se změní eh, počet přítomných poslanců. To je z procesního hlediska nesprávné. Já se snažím být spravedlivá a prověřovat eh, většiny co nejčastěji. 73 pro. Proti. 73 prověříme. Zamítá se. 74, kdo je pro? Proti kdo se zdržel. Stejná většina. Pozměňovací návrh 77. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. IMKO 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, ne. Není se schváleno, na to vůbec nejsem zvyklá. Ne, 80. 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 81 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, ale prověřím to. Schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 83 pro, proti, zdrželi se. Můžu prověřit 83. Ještě jeden. Konec hlasování. Zamítnuto 84 pro proti, zdrželi se. Totež zamítnutí 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 9 pro, proti, zdrželi se zamítná se. Imko 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 89 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 8 pro, proti, drželi se. Prověřím to. Myslím, že zamítnu to. Ale nejsem si jistá. Konec hlasování, zamítá se. 9 pro. 9 zpravodaj pro. Proti zdrželi se. Mohu prověřit 9, tam se to trošku zmátlo. Ještě jeden. Konec. Schváleno. Imko 9 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 92 pro. Proti. Mohu prověřit 92. Schváleno. 10 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Jury 11 pro proti, takže se, zamítá se. 13 pro, proti, zdrželi se, mohu to prověřit. Schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, prověřím 14. Schváleno. 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15. Pro, proti, zdrželi se, Prověřme 15. Schváleno. 94 pro, proti. Mohu to prověřit. Ještě jeden konec hlasování. Zamítá se. 95 pro. se. Schváleno. Imko 16 ve části. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme první část. Všichni. Zamítá se. Druhá část, nevím, jestli to dává smysl. Myslím, že to odpadá, protože to nedává smysl. 97 pro, proti, strželi se. Ověřím 97. Také zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se. Prověřím to, myslím, že to. Schváleno. Dobrá. Potřebujete pauzičku, abychom si uvědomili, co se děje. Ne, dobře, takže budeme elektronicky hlasovat o celém textu ve smyslu změn. Všichni. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, 4 se zdrželi a k legislativnímu usnesení hlasujeme. to vzrostlo 41 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Chce k tomu ještě něco dodat, pane zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně, nebudu to prodlužovat. Nejdříve bych chtěla poděkovat veškerým ostatním stínovým zpravodajům, všem frakcím. Během krátké doby se nám podařilo nalézt celou řadu kompromisů. Já jsem poněkud nešťastem z toho, jak vypadalo to závěrečné za hlasování 23 ku 23. To jistě není optimální základ pro to, jak jít do trialogu, ale myslím si, že je tady určitá politická vůle, určitý nátlak, abychom to navzdory tomu eh, se o to pokusili, tedy zahájit ten dialog a proto tedy prosím kolegyně a kolegy, aby mi udělili mandát pro vyjednávání v trialogu, prosím. Eh, pan Langen, prosím. Při tolika hlasováních, která závisí od jednoho jediného hlasu a které jsou tak důležitá, eh, tak zde v tomto kontextu to téma musí na plénum, podle mého přesvědčení. Pravděpodobně to ovšem panu zpravodaji jeho práci neulehčí, já vím. Já souhlasím a hovořím teď osobně. Já myslím, že bychom neměli vstupovat do trialogu s hlasy, které nemají jasnou většinu, má hlasy, které jsou spíš rovné, to pak není stanovisko parlamentu. Je potřeba nejdřív eh, s tím jít na plenárku, to je jediné korektní řešení. I, I understand the, the comments that are made. Já chápu ty komentáře, které tady padly. Můžeme hlasovat o tom, zda eh, rozhodnutí zastoupit do jednání. Potřebujeme 26 hlasů pro, abychom mohli otevřít jednání. Končím hlasování. Máme 34 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, takže jednávací tým jako obvykle bude předseda místo předseda zpravodaj a stínový zpravodajové. Děkuji vám. And for those who are anxious, the next meeting is... Uh, ty, které to zajímá, další schůzka bude v úterý 28. 4 hodiny.